Ja, liebe Kolleginnen und Vážení kolegové, vítejte k dalšímu slyšení s naším designovaným komisařem pro zemědělství panem Vojčechovským. Děkujeme, že jste přijal naše druhé pozvání. Jak víte, schůzka koordinátorů prvního ehm, Lina nedostala dvoutřetinovou většinu a proto jsme se rozhodli podat další písemné otázky a s odpověďmi jsme nebyli e, spokojeni úplně. A Wiederaufnahme eh, der a proto eh, bude pokračovat toto slyšení. Mohu vám připomenout, že parlament a členové komise eh, na základě svých všeobecných kompetencí, evropské angažovanosti a vašich, vaší osobní nezávislosti. Několik připomínek ke struktuře debaty. Většinu z toho asi víte už z minulého týdne. Ehm, já vás tedy požádám o vaši úvodní prohlášení, které by nemělo být delší než 10 minut. A nakonec eh, dostanete znovu 5 minut na závěrečné prohlášení. Po mém úvodu bude 13 otázek ze strany kolegů a rozprava pak bude vždy pět minut na poslance, jedna minuta na eh, otázku, eh, dvě minuty na odpověď a pak další. Doplňující otázka, jedna minuta a jedna minuta na odpověď. V prvním kole je sedm otázek zástupců sedmi frakcí, pak šest dalších otázek eh, rozdělených podle frakcí. Tlumočení bude ve 23 jazycích. Každý může tedy mluvit svojí mateřštinou. Takže prosím, nemluvte příliš rychle, protože to celé se pak musí překládat. Ta e, rozprava bude zase živě přenášena přes internet e, na stránkách parlamentu. Takže teď bych mohl Eh, do toho, mm, bychom se do toho mohli pustit a dal bych panu Vojčechovskému slovo na 10 minut na úvodní prezentaci. Thank you very... A velice vám děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, velice vám děkuji za tuto příležitost, abych eh, přesněji vysvětlil, jak budu přistupovat úkolům komisaře pro zemědělství. Rád bych vám podrobněji vysvětlil svoji představu. Jak učinit evropské zemědělství konkurenceschopnější, inovativnější, zelenější a jak učinit společnou zemědělskou politiku efektivnější a férovější. Nyní mi dovolte, abych přešel do mateřštiny do polštiny. Evropské zemědělství musí být konkurenceschopné. Zemědělci jsou podnikatelé a potřebují pomoci, aby i nadále si zachovali konkurenceschopnost a aby také zajistili potravinovou bezpečnost pro 500 milionů našich obyvat, občanů, aby jim každý den poskytovali zdravé a vysoce kvalitní potraviny. To vyžaduje finanční prostředky. Proto budu obhajovat silný a patřičný rozpočet pro zemědělství a pro rozvoj venkovských oblastí, tak aby bylo možné tam vytvářet pracovní příležitosti a aby tam byly důstojné životní podmínky. Společná zemědělská politika musí být zjednodušena a harmonizována. Budu navrhovat a budu podporovat omezování byrokracie, která je pro zemědělce tíživá. Zemědělci si přejí obdělávat půdu a pěstovat eh, dobytek, eh, hospodářská zvířata a ne pořád vyplňovat nějaké formuláře. Dámy a pánové, musíme upevnit postavení evropského zemědělství na světových trzích. Eh, spolu, v souladu s misí, kterou mi svěřila paní předsedkyně von der Leyen, Leyen budu se v rozhovorech s našimi obchodními partnery zasazovat za evropské standardy, které se týkají životního prostředí, ochrany klimatu a dobrého, dobrých podmínek zvířat, jsou nejvyšší na světě. Ale zároveň budu také zajišťovat, aby stejné standardy plněly potraviny dodávané do Evropy. Čili budou stejné požadavky vůči dodavatelům, importérům, jako vůči našim vlastním výrobcům. Budu také rozvíjet systém zemědělských označení, protože to velice dobře podporuje a také ochraňují tradiční místní zemědělskou kulturu v Evropě. Zvláště je to důležité pro státy střední a východní Evropy, protože tam těchto označení zatím je velmi málo. Dámy a pánové, Máme před sebou velice ambiciozní výzvy, pokud je o životní prostředí a klimat. A určitě zemědělci budou přispívat k tomu, abychom dosahovali evropských cílů, pokud je o snižování eh, emise E, skleníkových plynů a abychom zachránili biodiverzitu a dosahovali nulového znečištění. Vlastně už teď mnohé e, ekologické a klimatické požadavky jsou plněny ze strany zemědělců, kteří ale zároveň jsou velice často také prvními obětmi klimatických změn, protože přírodní katastrofy často jejich úrodu ničí. Budu podporovat a budu obhajovat Eh, zemědělce. Nejde o to, aby tady byly příkazy a zákazy, ale naopak finanční pobídky, které by měly uspořádat, zajistit eh, dobré podmínky pro zemědělce v rámci nové zelené dohody. A dobré podmínky eh, musí být spojeny s dobrovolným plněním akcí v oblasti ekologických programů. A musí to být také dobrovolné činnosti v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky. Bude rovněž podporovat eh, ekologické zemědělství, protože to může do značné míry přispět k ochraně životního prostředí a klimatu. Eh, navrhnu eh, plán činnosti v oblasti rozvoje ekologického zemědělství v Evropské unii. Společná zemědělská politika musí být spravedlivá. Zemědělství eh, v Evropské unii je různé v různých členských státech. Nástroje, které se používají v zemědělské politice, musí brát na zřetel právě tyto rozdíly. Proto musíme flexibilně přistupovat k uplatňovaným nástrojům. Na druhé straně ovšem společná zemědělská politika musí skutečně zůstat i nadále společnou. A tady sdílím obavy poslanců, které zazněly i v předchozí diskusi. Potřebujeme opravdu společnou zemědělskou politiku, která by vycházela ze společných cílů a společných metod intervencí a společných ukazatelů. To je otázka, která je nejvíce kontroverzní v celé této reformě. A já chci prohlásit, že jsem plně otevřený k diskusi s Evropským parlamentem. tak, aby se zachoval společný charakter zemědělské politiky, kterou momentálně reformujeme. Musíme zároveň uchovat eh, flexibilní přístup, proto musíme najít správnou hranici, kde je ještě místo pro intervence na úrovni členských států a kde už je místo pro eh, výraznou činnost eh, na úrovni Evropské unie. Pokud je o spravedlivost, společné zemědělské politiky, musíme zmiňovat také konvergenci v této souvislosti vnější i vnitřní. Jdeme správnou cestou, abychom vyrovnali platby eh, mezi státy a mezi eh, zemědělci v rámci jednotlivých států. Já očiním vše, aby se to vše uskutečnilo co nejrychleji eh, nerovnost v oblasti plane, plateb to je velice bolestivý problém pro zemědělce v mnoha členských státech, zejména v členských státech střední a východní Evropy. Dámy a pánové, máme tady také další problém eh, s koncentrací půdy, eh, že dochází k přivlastňování vlastně půdy v některých státech to jsou záležitosti členských států, protože samozřejmě, že otázky vlastnictví náleží ke kompetencím členských států, ale my musíme obhajovat zemědělce, kterým toto hrozí. Tady eh, jsme eh, Tady jsou velice zajímavá doporučení ve zprávě Evropského parlamentu z roku 2017. A já se budu snažit, aby se realizovaly doporučení z této zprávy, pokud je o monitorování procesu e, při, přivlastňování půdy a také zprávy o tom, kterým státům a jak se podařilo se tomu efektivně vyvarovat. Dámy a pánové, v evropském zemědělství určitě je místo pro různé typy hospodářských zařízení. Mohou to být velká zařízení, střední i malé. Právě to je podstatou evropského zemědělského modelu. Větší a silnější hospodářská zařízení nám zajišťují bezpečnost potravin a zase ta menší sehrávají velice důležitou úlohu aby se uchovala životaschopnost venkova a aby bylo možné ochraňovat evropskou přírodu a krajinu. Rozdíl, pokud o velikost a typu zemědělských hospodářství, představuje velice cenou hodnotu evropského zemědělství. A je to hodnota, kterou musíme v Evropě uchovat. Tím vám děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji, pane Vojčechovský, za vaši úvodní prezentaci a také děkuji, že jste, se, že jste dodržel řečnickou dobu. Jenom eh, zástupcům politických eh, frakcí chci eh, dát slovo nyní jako prvnímu pan Dorfman. Ehm, mm, dobrý den, vítejte, pane designovaný komisaři. Já jsem um, na základě předložených dokumentů viděl, že sdílíte názory, návrhy, které komise předložila, ale chcete tam přinést také vlastní eh, návrhy. Jak se to konkrétně představujete v příštích týdnech a měsících? Eh, budete pokračovat s naší prací a souhlasíte tedy eh, mm, E, stanovisko parlamentu a pak budete do trinologu, a nebo podle hlasování parlamentu chcete ještě jednou předložit nové e, návrhy komise. A jak to chcete také sladit s nadcházejícím zeleným dílem? Děkuji panu poslanci. Řeknu to tak. Dívám se na pana Čološe žárlivě. To byl komisař, můj předchůdce, který od začátku pracoval na reformě společné zemědělské politiky. Když se stal komisařem, tak měl tu možnost, že od základů navrhoval veškerá řešení. Já, pokud tedy budete souhlasit, budu komisařem nebo jsem komisařem jmenovaným v situaci, kdy už je na stole připravená reforma. Můj mandát, který mě udělila paní předsedkyně von der Leyen, spočívá v dokončení té reformy a v jednání v průběhu dalších prací s parlamentem. Já znám všechny vaše návrhy, znám zprávu pana Dorfmana. Ten obsahuje přehled stanoviska parlamentu ve všech klíčových otázkách. Znám stanovisko komise, které bylo vyjádřeno v dubnu roku 2019. Ale dnes nemáme to konečné stanovisko parlamentu v tomto funkčním období. My ho teprve očekáváme, i když už předpokládáme, jaké budou hlavní body. Už jsem o jedné věci hovořil, společný charakter zemědělské politiky. Pane poslanče, dámy a pánové, jsem připraven ke kompromisům, k přijímání návrhu v průběhu dalších parlamentních prací. Můj mandát v této chvíli nepředpokládá změny, které bych předkládal z vlastní iniciativy, ale jsem otevřen tomu, aby dobré návrhy, které budou napravovat, zlepšovat společnou zemědělskou, zemědělskou politiku, že je tedy přijmu. A máme zde ještě jednu stranu v této věci a to je rada. Myslím, že společně vylepšíme společnou zemědělskou politiku. Já jsem otevřen celé řadě návrhů, které jsou ve vaší zprávě, kterou jste prezentoval vy, i ve stanovisku komise. A to bude se ještě dopracovávat v průběhu třístranných jednání. Herr Dorfmann, <clears throat> zur Nachfrage. otázku, pane Dorfman. Ještě k té e, přechodné době je jasné, že tato reforma e, nebude eh, první 21 nebude moci začít. E, c, jak e, si myslíte, že bude vypadat ta přechodná doba a jak dlouho e, bude čas, kolik času bude potřeba, než eh, bude moci tedy nastoupit nová eh, zemědělská politika. pane Vojčechovský. Komisia. Pane poslanče, komise v této chvíli dokončuje práci, za chvíli bude ohlášen návrh toho přechodného nařízení alespoň na první rok zde musí být pokračování té stávající společné zemědělské politiky. To je to minimální období jednoho roku. Vím také ze své práce v komisi, že intenzivně probíhá také práce na zavádění nové politiky. Především pokud jde o strategický rámec, Komise už spolupracuje s členskými státy na přípravě strategických plánů v souladu s návrhem odcházející komise, protože toto právě připravuje odcházející komise, bude také na stole návrh prodloužení té stávající společné zemědělské politiky na období jednoho roku. Já doufám, že to bude stačit, toto období. Není to nová situace. I u předcházejících reform zde bylo zavedeno takovéto přechodné období. Vielen Dank, Herr Kollege Vítejte, pane komisaři. Pane dezignovaný komisaři. Zemědělství v Evropě je pod útokem. Poté, co VTO dovolilo americké administrativně uvalit 7,3 miliard cel jako potrestání kvůli tomu, co se stalo s Airbusem. To postihne strategické produkty, jak eh, z ekonomického, tak ze zaměstnanostního hlediska. V předcházejícím slyšení jsme hovořili o přežití evropských eh, zemědělských podniků. Jakou strategii plánujete, jakmile toto stoupí v platnost, abychom se vyhnuli tržní krizi, která by velmi postihla potravinářský systém Evropské unie? Jak ta opatření, která naplánovala společná organizace trhu chcete zavést a především, jak to, pane komisaři, chcete financovat v případě, že nebude dosaženo diplomatického řešení, které si všichni samozřejmě přejeme. Děkuji. Velice děkuji, pane poslanče. Ano, jsem samozřejmě obeznámen s touto situací. Jsou to velice překvapivá, dramatická rozhodnutí pro zemědělce a nikoli v poprvé ve velké světové politice prostě na zemědělce dopadají důsledky sporů, které vedou jiné sektory, jiné biznesy. Tady zemědělci jsou naprosto nevinnými obětmi konfliktu, který vůbec se neměl stát. Já pořád počítám s tím, že eh, bude možné nalézt politické řešení tohoto konfliktu, protože, jak už jsem říkal, to se vůbec netýkalo zemědělců, ale jeho důsledky na ně dopadají. Doufám, že se to rychle vyřeší, ale pokud se tak nestane, pak pochopitelně bude třeba okamžitě vyhodnotit úplné důsledky eh, těchto rozhodnutí americké vlády, pro evropské zemědělství, tedy vyhodnotit je a uvést do pohybu systém pomoci. Tady jsou možné různé akce v rámci tržních intervencí. Naštěstí máme tady dobré zkušenosti, pokud jde o Evropskou unii. Měli jsme takové zkušenosti, nebo vlastně máme pořád, eh, co se týče ruského embarga, kde Evropská unie velice efektivně poskytla pomoc eh, zemědělcům, který se to dotklo. A podobná činnost se bude provádět i v případě, že to bude nutné, že se ten konflikt nepodaří vyřešit. Jakožto komisař budu bojovat o to, aby co nejvíce prostředků eh, se použili na vykompenzování ztrát eh, zemědělců, kterých se dotklo toto zcela nepochopitelné rozhodnutí. Děkuji. Doplňující otázka, pan De Castro. Krize v důsledku ruského embarga. Nemůžeme přijmout to, že zemědělci budou platit eh, cenu politických rozhodnutí jiných zemí. Takže jste připraven, pane komisaři, ukázat, že Evropská unie stojí skutečně po boku svých občanů a svých podniků? Tím, že využijete tu krizovou rezervu, kterou má společná zemědělská politika právě pro případy vážné krize, které postihnou zemědělskou výboru, výrobu? Jste připraven efektivně čelit eh, těmto naléhavým situacím? Náš výbor, výbor Agri, žádá, aby příští společná zemědělská politika navýšila tuto rezervu, protože teď je to asi 400 milionů eur a to je nedostačující. My jsme žádali alespoň o miliardu a půl jako výbor pro zemědělství. Co si, pane kandidáte na komisaře, myslíte o těchto návrzích? Jste připraven podpořit návrh Evropského parlamentu, aby se tato rezerva stala skutečně efektivním nástrojem, který bude reagovat eh, na tyto otřesy na trhu? Bardzo děkuji. Velice děkuji, pane poslanče, za dotaz, za to, že jste takto postavil celou věc. Rychle mohu odpovědět, že jsem rozhodně proto, abychom zvýšili možnosti reagování a pomoci zemědělcům v krizové situaci. To je největší problém, pokud je o zemědělství nebo zemědělce vůbec, totiž, že se provádí nějaká činnost a najednou dojde k nějaká neočekávané situaci, která je nespravedlivá, za to rolníci, zemědělci vůbec nemohou a jich se to týká tak, že bankrotují. A pocit bezpečnosti pro zemědělce je celá klíčový. E, myslím si, že rezerva z více 400 milionů, která je v, rez, v rozpočtu, se bude moci snáze využít, protože bude přecházet z roku na rok, ale vůbec nejlepší by bylo, kdyby se kumulovala, anebo kdyby vůbec byla větší. Rozhodně budu podporovat veškerá řešení, která budou efektivně pomáhat eh, zemědělcům, aby se vymanili z krize. Kolegin Miller. Kolegyně Miller. Pane dezignovaný komisaři, děkujem vám za jasné, za, eh, za to, že jste se jasně přihlášil ke společné zemědělské politice. My právě v Německu máme situaci, kdy národní legislativa nuní strukturální změny. Um, ehm, ehm, zemědělci se chtějí zachovat své podmínky a vypra, vy, vytvářet udržitelné potraviny, eh, ale také chceme chránit klima jenom součástí řešení, ale současně si musíme vydělat na živobytí. Pro mě je důležité, že je tady zaměření cílené na mladé zemědělce. Víte, že máme velký problém evropské zemědělství v venkovských oblastech. Ehm, tam je jenom 6 ehm, zemědělců do 35 let. Jak Um, může budoucí SZP mm, přispět k tomu, aby se zvyšoval počet mladých zemědělců? Myslíte, že potřebujeme více konkrétní opatření, protože stávající SZP již dala tedy k dispozici prostředky, ale nefungují správným způsobem? Pan Vojtěchovský na dvě minuty. Děkuji paní poslankyně Millerová za velice důležitou otázku. Opravdu věc mladých zemědělců je zcela klíčová, pokud je o budoucnost venkova. Máme obrovský problém, že lidé odcházejí, že tam chybí eh, další generace, která by pracovala na hospodářství. Já jsem například pro účetní dvůr vypracovával k tomu zprávu. Opravdu nedostatek mladých zemědělců je největší hrozba pro budoucnost eh, venkova v Evropě. Situace v různých zemích je v různé ve vaší zemi, v Německu, v Polsku, odkud jsem zase já, tam je relativně lepší situace, protože tam je více mladých rolníků, ale pořád musíme být eh, na, eh, velice pozorní, abychom je stimulovali k tomu, aby zůstávali na venkově. Existují pochopitelně systémy pomoci, je to první pilíř 2%, tak tady to se předpokládá pro zvýšení pomoci pro mladé zemědělce, potom druhém pilířu jsou zase nástroje na zahájení zemědělské činnosti mladých zemědělců. To funguje, ale e, výsledky nejsou dostačující protože v posledních letech, já jsem na minulém slyšení hovořil o problému e, mizících hospodářství a těch je také méně, těch zemědělců, ubylo jich milion a průměrný věk zemědělců v Evropě za poslední desetiletí stoupl o více než dva roky. Největším problémem mladým zemědělců je přístup k půdě. Eh, na to byly dotazy, čili musíme vyřešit problém, jak tento přístup usnadnit pro mladé zemědělce. Musíme se stavět proti nadměrné koncentraci půdy, usnadňovat různé možnosti výkupu a také eh, inovaci, protože zemědělství potřebuje inovace, jak už jsem říkal v úvodu, jako je GPS, pak digitální technologie, eh, inteligentní vesnice, prostě různé takovéto činnosti. To láká mladé lidi. Mladí lidé musí mít na venkově důstojné podmínky pro život, aby měli pocit, že žijí v moderní společnosti a to bude pro ně pobídkou. Kolegyně Miller, doplňující otázka? Dala byste mi zapravdu, že potřebujeme vyvinout další úsilí a zabudovat ho do mm, budoucí mm, ZP jako sociální komponenty? To není tlumočení. tady není tlumočení. Teď to funguje. Dáte mi zapravdu, že potřebujeme zvýšené úsilí zabudovat ho do SZP právě Mm, do té nové SZP v sociální oblasti. Ehm, semináře, jak předávat ehm, hospodaření, ehm, to je vždy eh, velice náročné. Nemyslíte si, že mladé, eh, že mladí zemědělci potřebují lepší vzdělání ve všech zemích, protože eh, jsou různé standardy vzdělávání v Evropě ještě na ino- musí třeba být schopnost, tam, aby tam byla schopnost eh, aplikovat inovace a techniku. A to souvisí s těmi sociálními komponenty. Pan Vojtěchovský na jednu minutu. Samozřejmě, že musíme eh, podnikat všechny té akce, o které jste hovořili, protože opravdu je důležité spojení mezigenerační. generační já mám zkušenost z mé země, z Polsku, kde dobře fungoval systém, alespoň určitou čas, strukturálních rent. A to vlastně bylo pobídkou pro starší eh, zemědělce, aby předávali hospodářství svým dětem. A to skutečně přispělo k výměně generace na venkově. Ale samozřejmě edukační činnost, výměna zkušeností je velice důležitým nástrojem. A můžeme samozřejmě udělat daleko víc v této věci, ale důležité je také to, na co se ptal pan poslanec de Castro, pocit bezpečí, zabezpečenosti, tedy to, co se dělá v případě krize. Musíme dělat všechno proto, aby profese zemědělce nebyla tak nebezpečná protože mnoho lidí odrázuje eh, vedení hospodářství riziko, protože můžou udělat všechno podle, v nejlepší vůli a podle nejlepších znalostí a pak přijdou o všechno. Tudíž pocit bezpečí je velice důležité, aby eh, mladí lidé zůstávali na venkově. Děkuji. Danke, kolegy Häusling. Pan, děkuji, pan Häusling. Pane komisaři, já vám chci poděkovat za vaše odpovědi a ty jsou um, podstatně konkrétnější než v prvním eh, kole. My ehm, ehm, vnímáme pozitivně ekologický plán pro eh, zemědělce, mm, obhajujete také standardy pro chov zvířat. Chcete, aby ta konverze nakonec proběhla rychle? Jedna věc, kde mám trošku podezření, eh, že se nakonec řekne, že potřebujeme kapl ale eh, mm, co se týče eh, kapung, to znam, by znamená, eh, to, toho, to kapování, to by znamenalo méně peněz pro velké, více pro malé. Budete to podporovat. Máme podezření, že členské země mnou mít menší důsledky, než by si to přáli. Přispějete k tomu, aby, bylo zá, aby byly závazná opatření, k Um, aby to eh, bylo součástí sledování, aby to tam parlament eh, um, začlenil. Chceme zabránit renacionalizaci. Pomůžete nám tom zabránit ještě k Mercosuru. My musíme eh, podporovat pěstování evropského, evropských proteinů, evropských bílkovin. Jak toto k tomu chcete přispět? Děkuji. Pokud jde o malé podniky, malé zemědělské podniky, myslím, že už jsem o tom hodně hovořil na tom prvním slyšení. Jsem velmi proto, aby se ty malé podniky chránily. Ale to není jejich favorizování. Někdo se mě na to ptal, proč upřednostňuji malá hospodářství. To není pravda. Prostě ty malé podniky jsou prostě slabší a jsou více ohroženy zánikem a potřebují podporu. A proto se budu snažit mít vliv na to, aby ve strategických plánech připravovaných členskými státy byly nástroje na ochranu malých podniků, abychom o ně nepřicházeli, aby nezanikali, aby krajina evropského hospodářství se nezměnila tak, že když pojedete autem, abyste nevěděli, jestli jedete přes Evropu nebo třeba přes Kanadu. Takže zde musí být podpora pro malé zemědělské podniky. Samozřejmě s tím, že bude dodržen ten model založený na různých velikostech podniku. A pokud jde o ty bílkoviny, já zde vidím eh, spoustu prostoru k práci. My jsme velkým dovozcem soji z Ameriky, 36 eh, milionů tun ročně, více než 36 milionů tun ročně. A je možno velkou část toho dovozu nahradit eh, místní produkcí bílkovinných rostlin a můžeme mít zajímavé programy, třeba dobré životní podmínky zvířat, eh, zavřený cyklus, eh, krmení z vlastních krmiv. To jsou programy, které mohou být financovány z prostředku druhého pilíře. Je možno spojit starost o půdu, eh, starost o zemi se snížením nákladů na dopravu a také zvýšením nebo zlepšením životních podmínek zvířat. Takže já tady v tom vidím šanci v takovýchto krocích. A budu to podporovat a, budu motivovat členské státy, aby to měly ve strategických plánech. Sling, doplňující otázka. Otázka závaznosti tedy klimatických opatření. Zajistíte, eh, aby to bylo Eh, nadnárodní, nikoli národní. K eh, finančním otázkám, když jste pro to poslova druhý pilíř, pak musíte se zasadit o to, aby ten druhý pilíř nebyl uh, seškrtáno 30%. Zasadíte se o to, že budou finance posíleny tedy v tom druhém pilíři nebudou, a nebudou oslabovány? Pan Vojtěchovský na jednu minutu otázky na rozpočet posílení druhého pilíře, také prvního pilíře, mě staví do trochu složité pozice. Já bych velmi chtěl, aby ten rozpočet na zemědělství byl co největší. Byl bych rád, kdyby zůstal na takové úrovni, na jaké je v současné době. Byl bych velmi rád, kdyby se ten rozpočet ještě zvýšil. Ty potřeby jsou ohromné a racionálně by evropští zemědělci by uměli tyto prostředky využít, ale musíme se na to dívat realisticky. Dnes máme na stole takový návrh rozpočtu, jaký máme. Já jsem v tomto sále hovořil o potřebě vypracování takové zprávy, která ukáže, že máme argumenty, pokud jde o větší rozpočet, já budu hájit silnější rozpočet, odpovídající rozpočet, udělám všechno proto, aby ten rozpočet odpovídal očekávání evropských zemědělců. Pokud jde o ty otázky spojené, a už ale nemám čas na odpověď, omlouvám se. Vielen Dank, kolegy David. Pan kolega David. Vážený pane Sozy, Eh, ve své úvodní řeči jste se vyjádřil k mnoha důležitým otázkám a také mnohé otázky eh, už tady padly, které jsem vám chtěl eh, položit. Přesto vám položím otázky tak, abyste se mohl vyjádřit explicitně. Jak se stavíte k otevření prostoru pro dovoz stále většího množství zemědělských produktů z mimoevropských oblastí? jako je eh, Ukrajina, nebo i z evropských oblastí mimo Evropskou unii, jako je Ukrajina, Mercosur, Nový Zéland, Austrálie, Větnam, Spojené státy. Eh, máme připustit takovou konkurenci, která je v některých případech eh, svým charakterem až nekalá a povede k postupnému snižování schopností evropských zemí Eh, zásobovat vlastní obyvatelstvo? Eh, pokládáte vysokou míru soběstačnosti evropských eh, zemí za strategicky důležitou? Vojčkovský, dvě minuty. Bardzo děkuji. Děkuji panu poslanci Davidovi za tuto otázku. Ano, je třeba hájit zájmy evropských zemědělců v různých eh, obchodních dohodách. Na druhé straně musíme mít na paměti, že potřebujeme mezinárodní obchod. Je z celé řady důvodů důležitý, potřebný pro evropské zemědělství, evropské hospodářství i pro celou řadu oblastí evropského zemědělství. Evropská unie je také velkým vývozcem potravin. Tam máme pozitivní saldo a ty obchodní dohody potřebujeme. Jde o to, že to nesmí být tak, že zisk jedněch je na úkor druhých, že zemědělci jsou potom oběti nějakých jiných zájmů. S tím nikdy nemůžeme souhlasit, aby evropští zemědělci byli položeni na oltář nějakého biznesu, je to nesmí být tak, že jedni budou na té obchodní dohodě vydělávat a druzí tratit. Tomu musíme skutečně bránit. A jako komisař zodpovědný za zemědělství budu trvat na tom, že když budou uzavírány jakékoliv obchodní dohody, aby nedocházelo poškozování rohlik, eh, rolníků, tedy zemědělců, aby ty Eh, kontingenty, ty kvóty na produkty, zemědělské produkty dovážené do Evropské unie byly stanoveny tak, aby neohrožovaly zájmy evropských producentů. A v krajních situacích, eh, když už by k něčemu takovému došlo, tak udělám všechno proto, aby začaly fungovat ty nástroje pomoci ty krizové nástroje, které máme a které, jak pan poslanec De Castro správně řekl, by měly být navýšeny měly by být posíleny. Pak budeme moci snadněji reagovat na takovéto situace. Kolegy David, co náfrage. To se o spravedlivější rozdělení zemědělských dotací. Vzhledem k tomu, že existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, až jedna ku šesti, Eh, mělo by se přihlížet k tomu, že podmínky v jednotlivých zemích jsou různé, nebo se mají tyto rozdíly ignorovat s byrokratickou indolencí? Wojciechowski für eine Minute. Dziękuję bardzo. Děkuji. Už jsem mluvil o konvergenci vnitřní a vnější, o potřebě co nejrychlejšího srovnání úrovně plateb eh, mezi zemědělci. A to je problém rozdílu mezi zeměmi. Někde jsou ty rozdíly opravdu jedna ku deseti. V té samé zemi jeden zemědělec dostane desetkrát méně než jiný zemědělec. A návrhy v zájmu vnitřní a vnitřní konvergence už byly předloženy. Teď jsme na cestě, která vede ke snižování těchto rozdílů a v budoucnosti k jejich úplnému setření. Ale myslím si, že potřebujeme ambicioznější politiku, mnohem rozhodnější rozhodnutí, protože je to bolestný problém, který rozděluje zemědělce, rozděluje členské státy a v sumě škodí Evropské unii. Velmi škodí Evropské unii. Já si myslím, že stojí za to dát si tu práci a dospět k takovému spravedlivému rozdělení. Kučmík. Pan kolega Kučmík, eh, děkuji. Eh, pane komisaře, vy už jste se o tom zmiňoval, čímž myslím koncentraci půdy v Evropské unii. A chtěl bych zmínit zprávu eh, paní Hnojče, která je momentálně přítomna a tu schválil parlament velkou většinou hlasů. A z údajů této zprávy vyplývá, že v roce 2013 3 farem kontrolovalo více než 52 eh, pozemků v Unii a 76 eh, zase naopak mělo jenom 11 eh, zemědělské půdy. A vy jste sám naznačil, že to je kompetence členských států, tedy hospodářství s půdou. Například, jak víte, Polsko má teď řešení a je efektivní, ale nemyslíte si, že by se měly používat nástroje společnosti společné zemědělské politiky, aby se zabránilo další koncentraci půdy, aby evropské zemědělství se především opíralo o rodinné farmy pan Vojtěkovský. Děkuji mnohokrát, eh, pane poslanče Kozměko, Já znám tu zprávu paní Nojš, velice zajímavá, vlastně velice dramatická ve svých výpovědích, protože koncentrace půdy je skutečně eh, hodně daleko, až příliš daleko došla v Evropské unii a proto se musíme proti tomu stavět. Jak se správně řekl, nemůžeme zasahovat do pravomocí členských států, protože souladu s článkem 345 smlouvy o fungování Evropské unie vlastnické vztahy si regulují členské státy. Nemůžeme členskému státu vnucovat nějaké předpisy, kdo si může v daném státě koupit půdu, kdo může být zemědělcem. Ovšem existují právní řešení, která omezují možnosti výkupu půdy a v souladu se zákony, čili to některak nenarušuje smlouvu. Při pod podmínce, že jsou samozřejmě společné pro všechny občany členů Evropské unie. Žádný stát nemůže zavádět normy, které by nějakým způsobem diskriminovaly možnosti koupě půdy jinými občany, respektive občany jiných členských států. Myslím si, že by bylo dobře udělat si eh, jakou, jakýsi inventář takových praxí, vyměňovat si zkušenosti, vést k tomu, aby se uplatňovaly ty dobré. Vy se zmiňoval polský příklad, znám ten zákon a vím, že poměrně efektivně eh, čelí nadměrné koncentraci půdy. To může být jeden z příkladů. Ovšem taková eh, řešení najdeme i v mnoha jiných členských tak Musíme monitorovat tuto situaci, pokud o koncentraci půdy a chránit rolní zemědělce před důsledky, tak eh, samozřejmě zastropování je možnost, tím se počítá v návrhu reformy. Eh, měly by se snížit bezprostřední přímé platby pro největší hospodářství eh, nad 100 tisíc. A to je jedna z kontroverzních, kontroverzních záležitostí v té diskutované reformě. Ještě doplňující otázka, pan Kuzmiak? Kuzmiuk? Eh, budu pokračovat eh, ve stejném tématu. Myslíte si, že například by se měla zprecizovat definice aktivního zemědělce, což by vlastně vázalo práci v zemědělství na, s bezprostřední podporou ze eh, strany se, se společné zemědělské politiky, že možná to by mohl být jeden způsob, jak zabránit další přílišné koncentraci pozemků v Evropské unii. Ano, já s vámi souhlasím, pane poslanče, že to je opravdu jeden z klíčových nástrojů, jak by bylo možné omezit využívání společné zemědělské politiky ze strany subjektů, které ve skutečnosti zemědělci nejsou. Společenská zemědělská politika musí být směrována ke skutečným zemědělcům. Máme určitý rámec definice aktivního zemědělce na, Evropské unii, na Evrop, úrovni Evropské unie. Zbytek mají udělat členské státy. Ale mohu prohlásit, že jsem celá otevřený, pokud Evropský parlament přijde s návrhy a musíme brát samozřejmě samozřejmě v úvahu také názory v radě. A tam je jistý odpor vůči takovéto definici. Každopádně já jsem zcela otevřený vůči této věci a přál bych si, aby rozpočet, tedy 365 miliard euro, s nímž se počítá v rozpočtu Evropské unie. A možná, že e, způsob v dalších e, rozhovorech e, se to zvýší, aby tedy to všechno se dostalo ke skutečným zemědělcům. Aby to byly peníze pro zemědělce situace. Kolega Flanagan. Děkuji za to, že jste mezi nás znovu přišel. Ehm, um, nějaké, mluvíte vlastní mateřštinou, um, ale prosím, mluvte s námi i v Irsku. Um, já doufám, že tedy um, tedy ti ostatní, eh, no, kteří doufají, že stane komisařem, tak mě to trošku překvapuje, protože eh, lídr konzervativců v Británii jste z vaší politické rodině popsal eh, ekologii jako krastýs. Nevím, jak na to přišel, ale dobře. Máme v rámci reformy Cup Eco programy mm, pozice je 20 nebo 30 podle výboru. Jaký je vaš, jaká je vaše pozice, jaká bude pozice nové eh, komise? To je samozřejmě důležité před trialogem, abychom, my víme, jak si stojíme, ale i jak si stojíte vy. Pan Vojtěchovský na dvě minuty. Děkuji, pane poslanče. Jak víte, i z toho předcházejícího slyšení já jsem velmi silně nakloněn tomu, aby společná zemědělská politika a evropské zemědělství bylo realizováno v souladu s požadavky životního prostředí. A ta architektura společné zemědělské politiky navrhovaná komisí je logická. Zemědělci budou plnit požadavky na základě podmíněnosti a potom dobrovolné ekoprogramy a dobrovolná činnost v rámci druhého pilíře. Myslím si, že těch 20%, o kterých hovoří výbor Agri, to je dobrý výchozí bod. A jsem otevřen uzavření kompromisu v této oblasti, ale než začneme mluvit o kompromisech, dámy a pánové, musíme znát všechna stanoviska, která budou na stole. Máme ještě radu. A Musíme znát všechna stanoviska. Já budu, pokud se stanu komisařem, v této věci hovořit se všemi stranami. 20% to je logický návrh předložený výborem Agri. Já jsem nakloněn tomuto návrhu, abych ho podpořil. Zda je možné více, zda je potřeba více, no to bychom museli znát stanoviska všech stran, především stanovisko rady. tom chce pan... A ještě jste hovořil o otázce ochrany zvířat. K tomu ještě dodám jednu věc. Mně to velmi leží na srdci, ale chci říci rozhodně, že nepředpokládáme iniciativy na to, aby byly přijímány nějaké nové zákazy, nová omezení nad rámec těch, které platí v současné době, protože Evropská unie má už teď nejvyšší standardy v oblasti ochrany zvířat. Takže budu přát všem krokům, které budou takové, že dobrovolně budou zemědělci zvyšovat a eh, zlepšovat životní podmínky zvířat. Kolega Flanagan, doplňující otázka. Já chápu politický apel té dobrovolnosti, ale problém s dobrovolností je, že bude, to bude dobrovolné pro některé a nebude to dobrovolné pro jiné. A uvidíte, eh, jak, že lidé v obtížnějších oblastech eh, to budou využívat. Pokud to nebude povinné pro všechny farmáře, bude to problém. Jaké máte konkrétní představy o těch ekoprogramech? O jakých eh, přesně mluvíte? Budou to i platby pro sekvestraci karbonu? protože v Irsku a jinde je situace eh, nějakým magickým eh, eh, způsobem sázíme stromy tam, kde nebyly, a protože tam je finanční pobídka. A co sekvestrace karbonu, aby lidé třeba nesekali trávu až na 40 když by tam byla pobídka sekvestrace eh, karbonu až do 40 hektarů. Co si myslíte? Děkuji. Já si myslím, že se tady dotýkáme otázky, která je jednou z těch klíčových sporných otázek. Ty ekoprogramy určitě musí být eh, tvořeny na základě vlastních úvah členských států nebo zda bychom měli na evropské úrovni vytýčit nějaké programy a říci, že to je seznam těch činností, ze kterého můžeme vybírat. A já jsem nakloněn tomu druhému přístupu, že bychom měli vytvořit takovéto činnosti. A pokud jde o ty návrhy ekoprogramů, tak například využití různých technik, využívání půdy, využívání prostoru do výšky nebo tedy do šířky 10 metrů, že to by se vyhradilo na biologickou rozmanitost nebo že by se osívala určitá plocha speciální směsí osiva. Takže to by byla potřeba, ale určitě by bylo lepší, aby nějaký takovýto seznam existoval, aby členské státy tady nebyly ponechány úplně o samotě. Nyní máme na druhé kolo politických, tedy jsme uzavřeli to první kolo a přecházíme k druhému, eh, k paní Schmidbauer. Pane designovaný komisaři, ehm, ehm, mnohé členské státy jsou, ehm, farmáři jsou odkazáni na, druho, na druhý pilíř, kde musí zajistit skutečný rozvoj, eh, rozvoj venkova to už bylo zmíněno. Je, jsou tady samozřejmě masivní škrty eh, tohoto rozpočtu, které obyvatelstvo podporuje. Vy jste na prvním slyšení a dnes mluvil o významu malých středních podniků, jde o jejich podporu. Dejte mi ale příklad. Eh, jste zmínil akční plán, tedy hmatatelný příklad pro mě a kolegy, nezapomeníme, eh, když mluvíme o malých a středních zemědělcích, že jde také o zajištění zemědělství na horách a na nevýhodněných oblastech, abychom zabránili odchodu z venkova. Na to nesmíme zapomenout. No, místo toho exploduje infrastruktura Eh, se tomu nepřizpůsobuje, protože ten, ty odchody eh, lidí jsou příliš rychlé. Pan Vojtěchovský na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, eh, paní poslankyně, za tento dotaz. I mě znepokojuje to, že rozpočet na rozvoj v evropských oblastí předpokládá menší částku, než tomu bylo dřív, i když může být eh, zvýšené financování, financování ze strany členských států, které by to vyrovnalo. Takže pokud by se uchoval rozpočet, pak by to vůbec nemuselo znamenat, že zemědělci budou mít méně prostředků. Samozřejmě, že udržování života schopnosti venkova, to musí být hlavní úkol Fondu pro rozvoj venkova. Tady je problém určitých priorit v rámci těchto fondů. E, mně se to jeví tak, že nevždy se s nimi disponuje nejlepším způsobem, že e, hodně finančních prostředků, které proudí k beneficientům, kteří to skutečně potřebují pro modernizaci velkých eh, zemědělských hospodářství. Já vůbec neříkám, že to se nemá dělat, samozřejmě to je třeba podporovat, ale ve větší míře musíme mít priority ve prospěch toho, co skutečně zajišťuje života schopnost eh, venkovských oblastí všude, kde existují. A horské oblasti jsou dobrým příkladem, konkrétně dobrý, důležitým příkladem. Nemůžeme připouštět, aby tam zanikala zemědělská činnost. Bude muset být více podporována a to bude podporováno i nadále, protože tito zemědělci dostávali podporu v rámci společné zemědělské politiky a bude dostávat ještě více. Pokud je o podporu místního rozvoje, myslím si, že tady je hodně, eh, velký prostor, pro podporu místní spolupráce mezi zemědělci a místními zpracovateli. Myslím si, že dosáhneme hodně, pokud budeme podporovat zemědělci, kteří eh, mají například ekologickou produkci, nebo to mohou být nějaké speciální šlechtitelské techniky. A na druhé straně tady je zase někdo, eh, malý místní podnikatel, zpracovatel, který od nich eh, vykupuje produkci a to by určitě mohlo přinést velký výsledek. Ještě doplňující otázka. Jak zamýšlíte eh, ty, eh, že budete realizovat ty, navrh, ty návrhy v životní prostředí a klima paní, eh, od paní von der Leyen, především vzhledem ke škrtům v MR. Myslíte, že to může fungovat s méně penězit? Dále co my potřebujeme od vás, pane Vojčechovský, je někdo, kdo bude silným partnerem v příštích pěti letech. Já potřebuji mít pocit, že jste připraven jako dezignovaný komisař, náš komisař možná, za nás bojovat. V případě nutnosti i proti svým kolegům. V tom e, smyslu, že jde o e, zemědělství, které musí být udržitelné do budoucna. Děkuji vám, paní Schmidt-Bauerová. A rád bych eh, prohlásil, ano, jsem připraven bojovat, eh, stavět se i proti jiným členům komise nebo prostě oponovat každému, kdo by chtěl bránit v činnosti zemědělcům v Evropě, kdo by říkal, že nepotřebují peníze nebo že jim můžeme dát těch peněz méně, tak můžete se mnou počítat. Já se domnívám, že společná zemědělská politika a evropští zemědělci potřebují obrovskou podporu. Situace je velmi obtížná, pokud o zemědělce musíme je chránit a není náhodou, že jsem minule ve svém vystoupení uváděl čísla, že přicházíme o tisíce zemědělských eh, hospodářství denně. Ten proces jejich zániku musíme zadržet. A v diskusi týkající se Eh, budoucího rozpočtu a budoucí společné zemědělské politiky budu argumentovat tím, že evropští zemědělci potřebují více větší pomoc, větší podpory. Děkuji pan kolega Olekas. Ačiū, pas gerbimas paskirtas komisarė, ačiū už jūsų atsakymus. Děkuji mnohokrát, pane eh, designovaný komisař, nominovaný komisaři, za vaše odpovědi. Myslím si, že dnes jsme tady slyšeli více konkrétní odpovědi na naše otázky. To mě těší. Vy jste zmiňoval nejenom zemědělství, ale i rozvoj venkova. A rád bych vám k tomu poblahopřál, protože život ve venkovských oblastech, to je opravdu specifický životní styl. Rád bych se vás zeptal na to, co konkrétně chcete podniknout abyste posilovali venkovskou infrastrukturu a spolo eh, a in, in, infrastrukturu, bioekonomiku, konvergenci, oběhové hospodářství. Rád bych vás požádal o konkrétnější odpověď, konkrétně konvergenci. Mluvil jste o interní konvergenci, to jste zmínil i dnes. A rozdíly mezi členskými státy jsou obrovské. Jaké je tedy vaše stanovisko? Pokud jde o to, aby ty platby byly alespoň průměrné, stane se tak během vašeho mandátu? Děkuji. Zrobě všechno, co... Udělám všechno, co je možné, aby došlo k vnější konvergenci, aby se co nejrychleji vyrovnala úroveň plateb. Já už jsem o tom hovořila, není to otázka podpisu jednoho komisaře. Je to otázka politické debaty, která musí proběhnout na toto téma, ale existuje zde pochopení pro tuto situaci nerovnosti mezi členskými státy už nemohou déle trvat. To je to přesvědčení, které vládne. V roce 2004 nastalo rozšíření Evropské unie, teď je 15 let po rozšíření a až vstoupí v platnost nová společná zemědělská politika, bude to 17 let po rozšíření, takže už nemůže být dělení na starou a novou Evropu. A je třeba ten problém vyřešit co nejdříve. Samozřejmě musíme hledat řešení, které nebude postihovat zemědělce z těch zemí, které patřily do Evropské unie dříve. Tady musíme najít spravedlivá řešení a jsme na dobré cestě. Jsme na dobré cestě. Pokud jde o rozvoj venkova, tedy o to, na co se ptal pan poslanec Olekas. Já si myslím, že je tady problém, o kterém jsem ještě nehovořil, ale který je třeba zmínit. To je otázka podpory venkova. z Fondu pro rozvoj venkova, ale také z Fondu soudržnosti. Protože jsme měli takový pocit, že to je pouze fond na rozvoj venkova a všechno ostatní potom platí pro města. Velmi málo prostředků z, z Fondu soudržnosti směřuje na venkov a to musíme změnit aby se lépe žilo na venkově, aby se zlepšovaly životní podmínky na venkově, to musí být silně podporováno v rámci politiky soudržnosti. A to je také otázka, o kterou budu v komisi usilovat. No, Ačiū, ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė, dėkui už atsakymą. Aš manau, kad. Ano, děkuji vám za vaši odpověď, pane nominovaný komisaři. Myslím si, že se opravdu přibližujeme společnému názoru. Nicméně eh, my jsme žili za sovětských časů a pamatujeme si stejný vtip asi eh, Eh, komunisté nám slibovali šťastnou budoucnost a já bych vás, vám chtěl upozornit, že eh, během mandátu, a mého mandátu a nikoliv někdy v budoucnosti se budu maximálně snažit o to, aby ty platby v našich členských státech dosáhly minimálně průměrné úrovně. Děkuji. Pan Vojtěchovský. Ano. To se stane za mého mandátu. Krátká odpověď, pan kolega Čiolos. domnule președinte, domnule comisar desemnat. Děkuji. Pane předsedo, pane designovaný komisaři, vidím, že v tuto chvíli jste mm, více konkrétnější ve svých odpovědí a to potřebujeme, protože eh, toto musí být prioritou naší agendy. Pokud vycházíme z toho, že budoucí eh, politika by měla obsahovat i, eh, týkat se i potravin, protože to je nejdůležitější požadavek veřejnosti a také věnování zdrojů na, na boj proti klimatickým změnám. To je potřeba při zajištění nutného příjmu pro zemědělce, aby mohli pokračovat ve své činnosti. Jaká je vaše vize? Jak mm, využívat reform a mm, jít touto cestou? Mě by zajímala vaše vize v eh, těch ekoprogramech. Jak se budou implementovat? My jsme o nich mluvili během reformního období o procentech, kolik by měly představovat v rozpočtu, ale mě by zajímal obsah těch ekoschémat nebo ekoprogramů. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane poslanče. Panu komisaři Čološovi za tuto otázku. Jedním z úkolů, jimiž mě pověřila paní předsedkyně von der Leyen, je vytvoření vize rozvoje venkova. Vize, kde bude třeba říci, jaké místo na venkově má zemědělství, kolik má být zemědělství, jaké je místo malých zemědělských podniků. A to musíme udělat společně s parlamentem, spolu se zemědělci, s jejich organizacemi, s obyvateli. To je dlouhá diskuze, která bude zahájena, kterou se budu snažit eh, dokončit v průběhu svého mandátu. To je ta vize, která se týká zemědělství. Ty ekologické nástroje. Mohu říci tolik. Struktura celé té, eh, toho začlenění zemědělství do té zelené cesty Evropy, to je logické, protože zemědělci dodržují požadavky na ochranu životního prostředí. Zemědělci si sami vybírají ekoprogramy, zvyšují ochranu životního prostředí, ti jsou přidanou hodnotou a přičinují se k tomu, aby byly tyto cíle splněny. A také kroky, jsou vybírány zemědělci dobrovolně, pokud jde o ekologii. A to je dobrá cesta k tomu, jak dosáhnout cíle, které jsme si v Evropě vytyčili. Samozřejmě máme produkovat zdravé potraviny. Vy jste tady hovořil o potravinách, o výrobě potravin. Já si myslím, že šancí evropského zemědělství není množství potravin, i když jich musí být tolik, aby to bylo dost pro těch 500 milionů Evropanů, aby jim zajistili potravinovou bezpečnost, ale vysoká kvalita je hlavním zadáním zemědělství v Evropě. Náfragen. Mulțumesc, domnule comisar eh, desemnat. În continuare acestei idei eh, mi s-a părut... Vám, pane komisaři, pokračuji ve stejném duchu. Vy jste tady zmínil zajímavou myšlenku. Hovořil jste o opatřeních opr- proti zabírání půdy, koncentraci půdy. A zajímalo by mě, jestli se domníváte, že byste měl zahrnout dimenze půdy, zemědělské půdy do jednání na základě komunitních pravidel. Ovšem někdy jsou to také prostě národní hodnoty a týká se to i toho, jak by zda mladí zemědělci jsou ochotni se usazovat na venkově. Možná, že Eh, byste měl se snažit podporovat, aby zemědělci, mladí zemědělci si přáli se usazovat na venkově. Samozřejmě, že to souvisí i dobrou zprávou zdrojů, aby opravdu zemědělci viděli, že půda je národním statkem. Eh, Nepochybně máte pravdu, pane komisaři, máte absolutní pravdu. Půda to je národní statek eh, i evropský statek, evropské aktivum. Není to zboží, které by mělo být eh, předmětem obchodování na trhu jako jiné produkty. Já velmi podporuji tento způsob uvažování a to, co říkáte, je pro mě takovou inspirací, abychom udělali něco jako takový přehled nebo možná nějakou zprávu, pokud jde o dostupnost půdy v Evropské unii. Já jsem eh, už o tom hovořil, když jsem odpovídal na otázku pana poslance Kužmiuka, když jsem hovořil o různých právních úpravách a o dostupnosti půdy. Já myslím, že vy máte na mysli také eh, tu půdu, která je ve vlastnictví státu, protože Taková je situace především eh, v zemích, eh, které prošly tou transformací v zemích bývalého východního bloku. Takže mm, taková analýza situace a společné zamyšlení nad tím, jak zvýšit dostupnost země pro zemědělce. Kollegin Motla. Děkuji. Um, Zdravím eh, pana designovaného komisaře diskuse. Eh, v Německu ovládají klimatické změny, udržitelnost a ochrana životního prostředí. Vždy eh, se požaduje stoprocentní ekologické pěstování. Co si o tom myslíte? Můžeme si to trvale domluvit, dovolit? Mm, nesme všichni na jedné lodi, všichni zemědělci a spotřebitelé? Neměli bychom mm, budovat mosty místo mm, příkopů? Není integrovaná ochrana e, rostlin udržitelnější než žádná ochrana rostlin? Pan Vojčechovský na dvě minuty. E, děkuji vám, paní poslankyně Mortler, za tento dotaz. Jak už jsem říkal, ekologická hospodářství jsou velice důležitým nástrojem, respektive jejich rozvoj je důležitým nástrojem pro dosahování cílů e, společné zemědělské politiky v oblasti zemědělství a klimatu. Myslím, že ve společnosti Evropské unie existuje schoda v tom, že potřebujeme rozvoj ekologické produkce. Existuje nové nařízení, které již brzy vstoupne v platnost ohledně ekologické produkce. Rozvíjí se to eh, v Evropské unii momentálně 12,5 milionů hektarů eh, eh, obdělávají ekologické farmy. Přáli bychom si, aby jich bylo více. Myslím si ale, že to není otázka nějakého střetu mezi ekologickým zemědělstvím a tradičním zemědělstvím. Já myslím, že máme místo pro oba modely zemědělství. Samozřejmě někteří spotřebitelé vyhledávají eh, potraviny speciální kvality a musí tu možnost mít a právě ekologické zemědělství tyto potřeby splňuje. Ale to není činnost, která by byla vedena proti neekologickému zemědělství. Já nepředpokládám žádné rozhodnutí, která by před, nějak nutila zemědělce, aby se stávali ekologickými zemědělci. Tradiční uh, Eh, farmy někdy používají intenzivní metody a ty jsou nezbytné k tomu, abychom zajistili bezpečnost potravin v Evropě. Tudíž to všechno musí být v harmonii. Obě formy zemědělství musí existovat, přičemž ty, tu ekologickou formu je třeba eh, rozvíjet už jenom s ohledem na cíle, které existují v oblasti životního prostředí a klimatu. Děkuji. Paní Motar, doplňující otázka. Děkuji, pane designovaný komisaři. My, vy jste ve svých eh, písemných odpovědích řekl, že eh, Evropský akční plán na podporu ekologického zemědělství bude předložen, předložíte. Eh, co by tam mělo být konkrétně obsaženo? Mm, díva, zohledňujete také trh spotřebitele, protože mluvit jedna věc a důsledně jednat to je druhá věc pan Vojčechovský na jednu minutu. Ano, přesně tak by ten plán měl vypadat, jak jste to paní poslankyně před chvilkou řekla. Měl by obsahovat nejenom to, co se má dít na samotných eh, zemědělských podnicích nebo farmách, to vyplývá eh, z právních předpisů, které jsou závazné a které budou závazné v budoucnosti. Ale je to i otázka eh, propagace promo, ekologické jakých potravin a problém důvěryhodnosti toho celého systému. Já jsem měla co dělat s kontrolami a z toho vyplývá, že ne vždycky jsou ty ekologické potraviny na 100% důvěryhodná nebo těší se důvěře. Jedná se o certifikaci také těchto potravin. Musíme počítat s tím, že musíme vypracovat opatření, aby eh, spotřebitelé měli přístup k ekopotravinám a aby zároveň měli jistotu, že to jsou přesně ty potraviny, které chtějí, že tedy splňují určité požadavky. Děkujeme. Paní kolegyně Pičerno. Děkuji, pane předsedo, vážený pane dezignovaný komisaři. Vy jste o tom hovořil dnes i na předcházejícím slyšení. Hovořil jste o Green Deal, o ekologické udržitelnosti. Jak víte vy, jak víme všichni, jsou to velmi citlivá témata. Hodně jsou citlivé jak pro zemědělce, tak i pro spotřebitele. A já se vás ptám konkrétně, kde by to bylo možné, abyste nám řekl, jak chcete splnit tyto cíle. A také vás žádám o jedno upřesnění. Ve vašich písemných odpovědích hovoříte o flexibilitě a subsidiaritě, které by byly ponechány členským státům, aby tomto rámci mohli bojovat proti klimatickým změnám. A já bych to chtěla trošičku upřesnit. Nemyslíte si, že toto vaše tvrzení může být vnímáno jako opačná tendence, jako něco, co je v rozporu s tím, co říkala předsedkyně von der Leyen ohledně té centrální role, kterou musí sehrát Evropská unie v boji proti klimatickým změnám. Pan Vočechovský na dvě minuty. Děkuji, paní poslankyně, za tu otázku. Já si myslím, že to, co je navrženo ve společné zemědělské politice, pokud je otázky životního prostředí a klimatu, to je velmi ofenzivní koncepce. To je opravdu mnoho povinností pro zemědělce. Je to mnoho možných kroků, které vylepší společnou zemědělskou politiku z hlediska klimatu a ochrany životního prostředí. A tady bych opravdu neriskoval, že bychom to ještě více zatížili. Zemědělci jsou také plni obav, že se dostanou do obtížné situace, že budou nuceni k takovým krokům, které jim budou eh, generovat náklady a které je zbaví konkurenceschopnosti. A já jako první jsem tady říkal, že zemědělci musí být konkurenceschopní. To nebyla náhoda. Myslím si, že ta zelená architektura, která byla navržena, je vyvážená. Umožní zemědělství aktivně se podílet eh, v tom, na tom evropském zeleném dílu, ale zároveň také nepodkope kořeny samotného zemědělství, protože my tady hovoříme o vyváženém rozvoji a ten evropský Green Deal, to je taková ta koncepce vyváženého rozvoje. Musíme tak využívat ty prostředky, abychom usilovali o to, že ten přínos zemědělství k ochraně klimatu a životního prostředí nezničí samotné zemědělství, protože existence zemědělství je první podmínka k tomu, abychom dobře chránili životní prostředí a klima. Když začne zanikat zemědělství, tak celá ta koncepce je na nic. My musíme mít v Evropě silné zemědělství. To je první podmínka ochrany klimatu a životního prostředí. A teprve v druhém kroku musíme podnikat všechny ty kroky, které ještě zvýší ten přínos zemědělství k ochraně klimatu a životního prostředí. Doplňující otázka, paní kolegyně Pičerno. Já si myslím, že tím jste to ale úplně ještě nevyjasnil, takže se k tomu vrátím. Nemyslíte si, že ten odkaz, na který jsem se ptala, na tu flexibilitu která by měla být ponechána členským státům. Nemyslíte si, že by to mohl být další impuls k tomu procesu renacionalizace společné zemědělské politiky, kterému se chceme rozhodně vyhnout. Chceme, aby společná zemědělská politika i nadále sehrávala ústřední úlohu. A na to jsem se právě ptala. A Vojčichovský. Pan Vojčechovský, jedna minuta. Děkuji, paní poslankyně. No, to samozřejmě jsou takové obavy. Já vám rozumím eh, dokonale a sdílím obavy, paní poslankyně, abychom nezašli příliš daleko ve směru renacionalizace. Ale já bych eh, nesouhlasil s tím, že společná zemědělská politika, která je navržena v návrhu pana komisaře Hogana vede k renacionalizaci, ale musíme se zamyslet nad tím, zda ty cíle bez nějakých jasných eh, instrukcí na evropské úrovni, bez nějakých jasných ukazatelů, o kterých hovořil pan de Castro, zda nám umožní dosáhnout toho, čeho dosáhnout chceme. Takže tady zopakuji. Jsme v té fázi, kdy bude probíhat diskuze mezi komisí, parlamentem a radou a ty obavy paní poslankyně Pičerno musí být rozhodně vzaty v úvahu. Samozřejmě já tyto obavy sdílím a musíme to vyjasnit v průběhu debaty. Dank. Wir kommen jetzt schon zum letzten Fragesteller. Der Stáváme se k poslední otázce, k pan kolega Čík. Vízík. Eh, vážený já se chci zeptat na jedno téma, které doposud bylo vynecháno. V tomto slyšení jistě víte, že není um, žádná společná politika pro lesnictví, ale jsou směrnice, které se týkají lesních um, stanovišť a jejich zprávu. Um, mm, Polsku Bílá věža, tady e, e, společnost ukazuje, jak je to důležité ta legislativa a jejich porušování. Uh, portfolio, které je součástí zeleného dílu, jste si vědom a souhlasíte, že lesnictví musí reflektovat biodiverzitu a podpoříte to? Podpoříte také DGNV, eh, kolegu, eh, ve snaze eh, netolerovat žádné porušování pravidel. Pan Mojčechovský, dvě minuty. Děkuji bardzo. Děkuji. Samozřejmě otázky lesnictví částečně eh, patří i eh, do eh, úlohu, úloh komisaře pro zemědělství. Společná zemědělská politika zatím podporovala lesy, lesnictví, více než 8 miliard euro byly už vydané na fungování lesu a respektive poučítá se s nimi také v této perspektivě. Více než půl miliardy euro je vyčleněno na eh, výzkum eh, v, oboru lesnictví. Máme 182 milionů hektarů lesů, také musíme chránit. A musíme rovněž využívat prvky společné zemědělské politiky k tomu, aby evropská lesy byly skutečně chráněny. Existují různé systémy. Možná, že problém právě spočívá v tom, že situace je velmi různorodá, protože jsou některé státy, kde je velmi eh, silná eh, hodné lesní, lesnické hospodářství, lesnictví. Například jste zmiňoval Bělověžskou oblast, ano, pol, ten polský systém zprávy lesů je velice efektivní a eh, přináší dobré výsledky a přitom to dělá státní subjekt. Myslím si, že musíme pokračovat v té lesnické strategii, která byla schválena v roce 2013. Vím, že účetní dvůr bude provádět eh, audity, jak eh, funguje realizace této strategie. Určitě důležité budou závěry z tohoto auditu. Nic se konkrétně nemění. My jsme se starali o evropské lesy v rámci se, společné zemědělské politiky a budeme tak činit ten dále, protože je to naše nádherné bohatství, které musíme chránit. Děkuji. Nachfragen. Ještě doplňující otázka. Děkuji. My eh, čelíme dvojím, dvou krizím eh, klimatické a biodiverzity. Jsou mm, propojené. Obě potřebují lesy, udržitelnou zprávu les, lesů. Myslíte si, že je prostor pro udržitelnou zprávu lesů ve společné zemědělské politice? Pan Vojčechovský, jedna minuta. Ano, samozřejmě, že podpora eh, zprávy lesů musí být vyvážená a to se také děje v rámci strategie pro lesnictví. Musíme vyhodnotit realizaci této strategie, kterou už máme z roku 2013. A podle toho, jak to zatím funguje, musíme plánovat a vytvořit programy pro budoucnost. Myslím si, že politika pro lesnictví nevyžaduje žádné konkrétní změny, možná kromě jedné věci, že totiž opravdu eh, stále více se objevují jevy, jako jsou lesní požáry, to je spojené i s změnou klimatu. A to je další argument, abychom podporovali opatření proti klimatickým změnám, protože jejich obětmi jsou mimochodem také lesy. A problém lesních požárů je velmi citlivý, velmi rozsáhlý v mnoha členských státech. Pořád o tom něco slyšíme. Čili to nás také vede k tomu, abychom prováděli politiku, která by chránila životní prostředí a klima. Já, yeah. liebe Kolleginnen und Kollegen, kolegové, Eh, pane Vojčechovský, děkuji vám za vaši účast. Také děkuji 13 eh, tazatelům a především vám, pane Vojčechovský, děkuji, že jste eh, konkrétně, že vaše odpovědi byly podstatně konkrétnější, než to bylo minulý týden. Nyní vás chci požádat o závěrečný projev, který by neměl trvat déle než pět minut. Ale předem eh, musím říci, že ve 13 hodin bude schůze koordinátorů s vyloučením veřejnosti eh, pro posouzení tohoto slyšení. Koordinátoři se pak k tomu budou vyjadřovat, zda designovaný komisař a e, účast v kolegiu, e, plnění svých eh, zvláštních úkolů. To všechno zda, eh, je tedy protokol kvalifikován. A eh, na závěr tedy máte slovo, pane Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za tu diskuzi a to, jak za tu, která proběhla minulý týden, i za tuto dnešní diskuzi. Děkuji za možnost eh, dalšího nového slyšení. Před týdnem jste vyslali velmi jasný signál, který jste vyslali právem, že od eh, budoucího komisaře očekáváte nejen otevřenost dialogu, nejen slova, ale především rozhodné činy očekáváte podporu a ochranu zemědělství a zemědělců v Evropě. Chci říci, že jsem k těmto činům připraven, protože otázky zemědělství a venkova mě leží na srdci. A jestli má někdo strach z toho, že nejsem zemědělec a že to může být nějaký slabší bod mé kandidatury, Těm chci říci, že jsem vyrostl na vsi, na hospodářství mých rodičů, poznal jsem těžkou práci na poli a sám osobně jsem ji mnoho let vykonával. A to mi usnadňuje chápání toho, jaká je práce zemědělce. To mi umožňuje být citlivější k zemědělským otázkám. Já tuto citlivost mám, tuto vnímavost. Já skutečně Chci pracovat ve prospěch evropských zemědělců ve všech zemích. Víme, že jsou zde problémy, jak na těch větších farmách, tak na těch menších, kterým já z velké části rozumím. Ne všechno je možné říci v rámci jednoho slyšení. Není možno odpovědět na všechny otázky bez nějakých eh, hlubokých znalostí, které můžete získat až jako člen komise. Ale prohlašuji, že budu bránit evropské zemědělce, protože jsou skutečně v obtížné situaci. V tomto parlamentu jsem eh, zasedal přes 12 let a ve spolupráci s mnohými z vás jsem se seznamoval s problematikou eh, zemědělství všude v Evropě. A také ta má osobní zkušenost, eh, kterou jsem získal v domě svých rodičů na jejich farmě. Tato zkušenost byla obohocena o poznání toho, jak funguje zemědělství v celé Evropě. Jsem připraven pracovat eh, ve prospěch eh, evropského zemědělství s tím, že budu využívat zkušeností, které jsem získal ve spolupráci s vámi. Chci pracovat ve prospěch eh, rozvoje venkova, rozvoje zemědělství. Chci se podílet na rozvoji zemědělství a na dobru všech našich zemědělců. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Ähm Srdečně vám děkuji a tím končím schůzi. Ve 13 hodin je schůze koordinátorů.